se proti eh, aktům přenesené pravomoci a konference předsedu výboru v souladu s příslušným bodem eh, jednacího řádu, že eh, nebyly vzneseny námitky. Ehm, doporučení musí mít nejméně 40 členů podepsáno a může eh, být považováno za schválená, jakákoliv námitka a doporučení, o doporučení se bude hlasovat. Eh, dnes jsem